Ich glaube, wir können anfangen. Tak já myslím, že se můžeme pustit do práce. So, schönen guten Morgen. Takže vám všem přeji dobré dopoledne, kolegyně a kolegové, dámy a pánové. Nejdříve závěry ze schůze koordinátorů, která proběhla včera večer. Dostali jste eh, kopie a nemáte námitky do dnešního poledne. Budeme považovat za přijaté. A to včetně závěru z 25. ledna. A teď se stáváme k hlasování o absolutoria 2014 Evropské komise a agentur. Rovnou budeme hlasovat a nejdříve si vyzkoušíme, jak se systém chová. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Všechno je v pořádku. Tak to vám blahopřeji srdečně. Takže aspoň víme, jak to uh, trvá dlouho. Dobrá, you have a voting list? Der Rapporteur ist Massimiliano Salini. Maximiliano Salini. Dostává se k pozměňovacímu návrhu 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro?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 Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Petr Lundgren. Prosím uh, o klid. 13. Kdo je pro? Hlasovací seznam, eh, návrh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 Závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 37. Pro 8, proti 1 se zdržel celkem 46. Děkuji. Wir kommen jetzt zur Abstimmung zur European Aviation. A budeme hlasovat o Evropské eh, agentuře pro bezpečnost letectví EASE. Ines Ayala Sender je naší navrhovatelkou. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Pardon, 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Potom tady máme ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 5 Ines a Sender. Jeho mikrofon? Výborně. Děkuji. V oblasti bezpečnosti, sociální podmínky a ochrana životního prostředí, tam prostě dáváme tam ty sociální podmínky navíc mezi bezpečnost a životní prostředí. Je tady někdo proti tomuto pustnímu pozněcímu návrhu? Dobrá, tak eh, o tom nemůžeme hlasovat v takovém případě. Takže budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu bez eh, ústní, tedy o no, pozměňovacím návrhu 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní 4. Kdo je pro? Pardon, pozměňovací návrh 7. Kdo je pro?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 Končím hlasování. 41 pro, 4 proti, 1 se zdržel, přijato. Die nächste Abstimmung. A nyní budeme hlasovat o Cezaru. Cezaru, pardon. Zpravodajka také Ines Aylas, navrhovatelka tež Ines Ayala Sender. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro?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 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 40 pro, jeden se zdržel, 5 proti. Přijato. Bylo přejeme Ines a Alexander. A po třetí Mza. Spravodajka je tež uh, Ines a Alexander. Pozměňovací návrh jednak kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuta. 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Pozněvací návrh 5. Zahajuji hlasování.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 Přijata 14, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pardon, přijato. 15, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 39 pro, 1 se zdržel, 6 proti, přijato. Srdečně blahopřeji. Poslední hlasování o Evropské agentuře pro eh, železnice opět zpravodajka Ines Ayala Sender. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Trojka padá. A teď ústní pozměňovací návrh. Opět Ines Ayala Sender. Eh, eh. V odstavci 3 eh, zahrneme v souladu s rozpočtovým principem v rámci MFF. Čili ten rozpočet musí být zahrnut v rámci MFF, to tam při, připomínáme. Je někdo proti? Vypadá, že tady někdo stojí, ale to není k této věci. Takže budeme hlasovat o změní s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Takže jednička odpadá, protože ústní pozměňovací návrh byl přijat proto teď budeme hlasovat o dvojce. Tak jak jsem říkal. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijata. Šest. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. Sedm. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A ověříme. 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 pro, 29 proti. A nikdo se nezdržel, takže zamítnuto. 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto.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 Eh, jsme měli další kontroly, které zůstanou, dokud nebudou dostatečné důkazy, že byly úspěšně prováděny příslušné postupy. To je tedy dodatek k textu pana Faje. Má někdo námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak. Pak budeme hlasovat. Takže ústní pozměňovací návrh 2, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi přijato. Pozměňovací návrh 17, kdo je pro, proti, zdrželi zamítnuto. 18, kdo je pro, proti, zdrželi zamítnuto. Závěrečné hlasování otevírám hlasování. Končím hlasování. Um, takže tímto je to přijeto. Gratuluji i zpravodajce a tím končím hlasování.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 letových služeb eh, zpravodaj je Dieter Lebrecht Koch. Dostává slovo. Děkuji, pane předsedo. Velice eh, rád bych eh, dnes představil tu svoji zprávu Dohoda EU o některých aspektech leteckých služeb a hm, rád bych také se vyjádřil velice stručně. Už je to uzavřená dohoda. Je to dohoda, mm, kterou se 15 eh, stávajících dohod mezi členskými státy EU a touto správní oblastí eh, nahrazuje. Je to nesporná dohoda o letovém provozu a u podstatných, eh, byly tam třeba určité změny, aby to bylo slušitelné s evropským právem. Zejména pokud jde o konkurenční právo, bezpečnostní aspekty, co eh, eh, bude usazování a zdanění eh, a je to na naléhání evropského nebo požadavky Evropského soudního dvora. Bylo to už podepsáno v roce 2013, ale bylo třeba schválení parlamentu, aby to vstoupilo v platnost. My jako Evropský parlament můžeme nebo nemůžeme tady podat žádné eh, pozměňovací návrhy eh, eh, obecně, jenom ty, které se týkají mého doporučení. A já doporučuji tuto dohodu schválit. Děkuji vám. Máme k tomu nějaké příspěvky? Gezine, prosím. Já můžu říci, že podporuji pana zpravodaje jménem našeho stínového zpravodaje Joseho Ignácia Varii. On to také tak tedy vnímá. Děkuji. Jackie Foster. Ano, eh, já za EKR eh, děkuji panu zpravodaji eh, a podporuji jeho pozici. Děkuji. Ještě někdo? Nevidím. Ještě komise se chce vyjádřit? Také ne. Potom mohu tam pozměňovací návrhy je opět eh, formálnější 24. února ve 12 hodin. A jediná možná změna je eh, zamítnutí celé dohody. Nejsou přípustné jiné návrhy. A tím bychom uzavřeli tento bod na pořadu jednání a dostáváme se k další věce, a sice příp- přeskum přípravy aktů v přenesené pravomoci na té multimodální informační služby o cestování v celé Unii. Nejdříve dám eh, slovo eh, zástupci komisy na maximálně 10 minut. Nikdo tady není. To je velmi eh, zajímavé, jak se zajímají. Dobrá. Takže dám slovo paní zpravodajce kdy nemají sné. Já bych opravdu eh, ráda eh, vyčkal, až přijde komise. Ne. Protože to by bylo opravdu eh, správné, protože u, tomhle, u tohohle postupu je důležité, aby ta komise byla. Možná, že to můžeme prohodit, ale tam se to má být prostě prezentace jejich. No. Ten další, k tomu dalšímu bodu už tady komise je. Elektronická výměna informací také tady nikdo není. I must say that it's the first time in 12 years that... To je poprvé eh, za 12 let, co se mi tohle stalo. Dobrá, tak tak uh, eh, se dáme pauzu, myslím, do 10 hodin.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 Začneme, protože eh, komise je přítomná, ovšem chybí mnoho poslanců teď. Můžeme pokračovat, máte slovo. Paní komisař. pardon. Já jsem vedoucí oddělení v DG Move, inteligentní transportní systémy. Nejprve chci poděkovat za příležitost, že jsem mezi vás mohla přijít. A my jsme pracovali na tématu multimodálních informačních služeb poměrně dlouho a um, také jsem ráda, že tady jsou zástupci sekretariátu e, výboru DRAN, e, s kterým jsme vedli diskuse s experty z členských zemí a je vhodná chvíle sem přijít a vysvětlit stav e, rozvoje um, přenesených pravomocí, nařízení přenesené pravomoci um, typu služeb. Parlament a rada jsou tady v souladu, máme stejné cíle a chceme, aby skutečně věci se pohnuly. Um, chci říci, že toto není nové téma pro komisi, je to již v bílé eh, knize o dopravě z roku 2011. Od té doby uplynulo spousta času. Vysvětlím, co děláme. Nedávno jsme přijali pracovní dokument komise s podrobnou cestovní mapou, um, plánování multimediální uh, dopravy a ty, systému dávání jí, vystavování jízdenek. Um, byla pracována um, právě z vlastní iniciativy parlamentu o integraci multimodálních systémů. Je tedy hodně, e, nebo je velká politická podpora této, této oblasti. Eh, ta delegovaná, delegované nařízení souvisí s mm, prioritami eh, předsedy Junckera. Samozřejmě mluvíme o energetické unii, mm, tedy jednotného trhu, chceme zajistit udržitelnější cestování, je to o růstu, o pracovních místech, mm, je tady hodně dynamických podniků, ale také interoperabilita je jedna ze základních kritérií pro to, aby služby fungovaly celoevropsky a také, eh, aby firmy mohly profitovat z toho vnitřního trhu. Co se tedy děje? V podstatě mm, díky radě a parlamentu koncem roku 2008 komise přišla s návrhem um, ehm, TS Road. Parlament a rada požádali, aby tato směrnice byla rozšířena a aby také posuzovala modální dopravu. Takže toto je výsledek vašeho požadavku A je to, snaha, je to tedy um, vlastně snaha uvažovat trošku originálně v této věci. S podporou externí studie Když se podíváme na ty objemy, máme mm, více než 3 miliony přeshraničních cest v EU. Nemluvíme o dojíždění. To ukazuje tedy význam trhu, význam tématu pro občany. máme v podstatě stejné cíle. My usilujeme o mm, pokrytí o, jaksi od celé cesty, informace o celé cestě, informace v reálném čase, všechny druhy dopra- pro všechny druhy dopravy. Mnozí z vás řeknete dobře, když se snažím naplánovat cestu, tak už můžu dělat dost. A máte pravdu, ale když mluvíme, a, a to je jaksi vhodná chvíle se podívat i na ty slajdy, většinou, když e, hledáme přeshraniční cesty, tak hledáme informace od A do B, z města do města, na dlouhou vzdálenost. Pak je mno, mnohem obtížnější, když se snažíme organizovat cestu nejenom eh, příjezdu na eh, nádraží nebo na letiště, ale až, tu, až po tu poslední míli. Že jsou tady různé modely, jak vidíte. První je decentralizovaný přístup, kde byste měli celoevropský multimodální plán novač, který by poskytovali velcí poskytovatelé služeb. To toto, by, toto odráží vlastně nabídku soukromého sektoru. Jak jsem řekla, pokud skutečně chceme fungovat door to door, musíme zajistit, abychom měli podrobnější informace o tom, co je k dispozici v rámci CT. To je decentralizovaný model, Nalevo vidíte, že eh, jak se služby propojovány, současně tam máte ale žluté uzly, kde bychom mohli se spolehnout na informace na lokální městské úrovni. Takže byste se zeptali, proč nebo jak byla tato analýza užitečná eh, při přípravě těchto specifikací. Bylo to velmi užitečné v tom, že eh, jak si v chápání toho, co by se mělo řešit v tom přenesené pravomoci, aby byla co největší podpora multimodálního celoevropského eh, plánovač cest. Ale klient nemá tak velký zájem o to, zda je informace eh, založena na řešení číslo 1, 2 nebo 3. Tohle je v podstatě back office. Když jednáme s experty z členských zemí, a mnoho věcí se už děje v členských zemích, a to je také důvod, proč tedy to jde tak rychle v diskusích, které vedeme s členskými státy. Proč, když se tedy podívám na státy jako Rakousko, Česká republika, tak ty již mají Eh, multimodální plánovače cest. Severské země, tam je hodně nových business modelů, založených na přesných informacích poskytovaných eh, cestujícím. Mobilita jako služba Francie například. Tam bylo nedávno přijat zákon, který vyžaduje dostupnost dat takže je velký zájem mezi členskými státy usnadňovat, no, umožňovat, uzavírat mezery tam, kde jsou. Takže my pracujeme na, s daty, snažíme se identifikovat různé části multimodálního plán, plánovače cest. Některé jsou, mají základní po, povaha jako či, jízdní řády, a le mm, postup je třeba, aby ty funkce byly komplexnější. Služby. Když se podíváte mezi, ty, mezi těmi úzly, můžete propojovat služby. To znamená aplikace stejného prům, principu jako v, eh, v minulé mm, delegovaném nařízení snažit se o fázový přístup, kde bychom postupně rozšiřovali pokrytí daty a geografický dosah. Eh, východiskem je sítě ten T. Eh, a v roce 2019 bychom měli začít trošičku dřív, než je lhůta ve zprávě pana Koka, pokusit se pokryt celou síť do roku 2023. Já chci říct, že mluvíme o přenesených pravomocech, což není. Nečiní ne, ne, ne ten přístup k datům povinným, ale říká, že pokud jsou k dispozici digitalizovaná data, tak ve standardním formátu musí být přístupné na národním přístup, na, v tom národním přístupovém bodu. Vzhledem k obrovskému rozvoji v železnic, letectví, i ve veřejném sektoru, veřejné hromadné dopravě, tak věci postupují tak rychle, že poměrně brzy budeme schopni poskytovat komplexnější informace pro občana. A vytvořit základ pro integrované eh, jízdenky, ticketing. Tady skončím, protože asi budete mít hodně otázek a v těch otázkách pak budu moci to doplnit. Děkuji. A Gezine Meissner má slovo jako další. Děkuji. Děkuji za tu zprávu. E, proč jsem tedy čekala e, na komisi? Možná je to pořadí, to je prezentace. A je dobré, že to tady vidíme, abychom si to mohli lépe představit, o co tedy skutečně jde. Myslím, že to je velice dobré. Vy se scházíte každý měsíc, to, tento týden už bylo setkání, poslední bylo v lednu. Je to něco revolučního, co by mělo zásadně zlepšit mobilitu občanů v Evropě. Všech občanů, i postižených. Protože to je integrovaný, když si představíte, že bude integrovaný systém, s di- digitalizací, sdílenou ekonomikou nabídne možnosti, které si dnes ani nedokážeme představit a nemáme. A proto je nutné, abychom měli k dispozici data. Už jsme se o tom bavili. Já jsem chtěla položit pár otázek a jedna je například, Mm, mm, s tím, že jsou jaksi problémy s některými státy, aby poskytovali data. V Německu například v železničním systému to není úplně dobré. Nemá, není tak snadné získat informace o veškerých vlakových spojích. Je to eh, asi v zájmu určitých monopolů, Eh, který to nech, které to nechtějí narušovat. Současně je to ale důležité pro integrovaný ticketing mít veškeré informace. Eh, já znám jenom Hamburg eh, jako velké město. Mm, syn tam studuje a říká, že auto nepotřebuje, má tolik informací, že když zná cíl, kam jede, tak pak veškerá spojení si najde snadno. A tady je zásadní informace v reálném čase. A mm, je třeba také garantovat, aby, se, aby člověk dorazil mm, včas do toho cíle. To by bylo dobré pro celou Evropu. Bylo by dobré se podívat, kde jsou překážky, zda bychom my jako poslanci mohli k tomu přispět a trošku na to tlačit, protože je v našem zájmu, abychom měli tento integrovaný systém, který by byl pro, dobrý pro nás všechny, pro životní prostředí a i pro naše peněženky. Diebrich Koch. Děkuji. Nekontibilita, eh, konsistence dat, nedostatečná interoperabilita, to jsou překážky celoevropské multimodální informační služby. Jako zpravodaj právě INI, multimodální ticketing, jsem rád, že jsme na cestě k multimodální ehm, celoevropské cestovní službě. Data o cestách, o dopravě jsou zásadní, aby existovaly spolehlivé informace v reálném čase. Taková výměna by měla být realizována. Existují tedy přesnější data k implementaci, časové implementaci já jsem o něčem takovém slyšel, nevím, zda to platí. A dále bylo také důležité, abychom měli otevřené standardy a rozhraní. Já jsem rád, že v rámci mm, delegovaných přen, a, aktů se toto řeší. Máme také klademe důraz na přístup um, informací pro osoby s omezenou mobilitou a to také bude bráno v potaz při vypracování aktu v přenesené pravomoci. Děkuji, Jens Nýsen. Tak kerou, Fernande. Já eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych jakožto stínový zpravodaj eh, chtěl vyjádřit eh, potěšení nad veškerou prací. Myslím, že bychom potřebovali nějaké fórum, kde by se sešli zástupci odvětví a diskutovali o všech těchto bodech, protože eh, některé podniky už existují a zastupují různé eh, aspekty dopravy. Je třeba, aby všichni chápali, že to je situace prospěšná pro všechny, aby Eh, firmy eh, si uvědomily, že i pro ně je dobré otevřít jejich informační balíček a zajímalo by mě, zda eh, komise o tomto zvažo- uvažovala o takovém foru, jak by to fungovalo. Děkuji. Děkuji, teď jsem se zapsal mezi řečníky a, a sice k tomu systému v Hamburgu. Ten je taky v Berlíně. Jedná se tedy o regionálně integrovanou dopravu Berlín-Braniborsko. A, a tam, kde jsem, tak mám všechny alternativy a vím, eh, ať už jedu eh, autobusem, eh, regionální dopravou a tak dále, to je jedno. V Německu máme dobrý systém německých železnic, platí to skoro po celé Evropě, můžu zadat vlaky a dostanu spojení, ale také vím díky tomu spojení mezi Talinem a Narvou. A tam není nic. Estonsko tam Eh, mi to nenajde, ale na internetu to dostanu. Takže ty informace existují. Samozřejmě v různých systémech a nedá se spojit. Nedají se spojit a už ve třetím železničním balíčku, myslím 2006-2007, jsme už eh, odsouhlasili tohle všechno a Železnice jsou poslední eh, nacionalistické egoistické úřady v Evropě, které se zdráhají. A vy říkáte, od roku 2019 budou všechna data. No tak je jasné, vědí oni to, že když se nespojí, tak je prostě konec, tak my to uděláme. Takže pozbírejte informace a dávejte je. Jaký tlak máte vy, jaké možnosti mají železnice? Prostě brání se už 10 let, až z jakéhokoliv důvodu? Žádný obchodník by se tak nechoval, je to i proti jejich zájmu, nechápu to. Čili jaký eh, tlak je tam? Čili jde jenom o informace. Vůbec nehovořím o cenách a lístcích. Prostě eh, v leteckém provozu to je všechno možné, tohle se dá všechno překopírovat. Čili eh, jaké, jaký tlak na celou oni mají, nebo jaký důvod k tomu to mají a už to pochopili, že takhle to dál nejde. A teď Dominik Riké. Děkuji, pane předsedo. Jako předřečníci, i já jsem velice spokojen, že se pracuje na tomto návrhu komise. Je jasné, jaké tady jsou problémy, to bylo připomenuto. Já mám dva dotazy na komisi. Týkají se jednak eh, možnosti eh, nebo kapacity takového systému, jeho dynamiky a eh, druhá otázka se týká normy. Zda si komise myslí, že je vhodné stanovit nějakou normu se všemi problémy, které by to mohlo přinést, protože samozřejmě, jestliže definujete nějakou normu, tak za tři roky bude překonána a často pak je to překážka dalšímu rozvoji systému. Tak má komise představu ohledně případné normalizace? A pak ještě eh, myslíte si, že je účelnější eh, mít centralizovaný systém, kde by byly schromážděny všechny údaje, údaje by se tedy přenášely do nějakého centralizovaného systému, anebo zda by bylo vhodnější, aby byly nějaké eh, vlastně vazby, linky na různé další platformy a dodavatele informací. Vlastně ty dva dotazy eh, spolu souvisejí. Budeme mít nějaký mimořádně rigidní systém, kde dojde k určité normalizaci a centralizaci. Možná to bude Eh, zpočátku uspokojivé, ale bude velice složité to zavést a zajistit, aby to stíhalo vývoj, anebo zda vytvoříme nějaký systém, tak jak funguje v letecké dopravě, kde ta normalizace se bude vlastně vyvíjet a bude se dávat přednost vlastně propojením na další platformy, než aby se údaje nějak centralizovaly. Danke sehr, jetzt Karima Děkuji, teď Karima Deli. Oui, bonjour. Děkuji, pane předsedo. Já bych velice eh, rychle se chtěla zeptat komise. Za prvé, jak jste zapracovali eh, ty překážky dostupnosti v různých formátech informací, zejména u těch multimodálních informačních služeb. A zajímalo by mě, zda podle vás eh, jsou je ve vašich informacích něco, co se nás přímo týká? E, například pokud jde o informace o klimatu, životním prostředí, spotřebě energie u těch jednotlivých druhů dopravy. Děkuji. Danke sehr. Jetzt Pavel Telička. Děkuji, teď Pavel Telička. Uh, uh, uh, děkuji, pane předsedo, děkuji komisi. Já jsem se chtěl na to podívat obdobně jako vy, pane předsedo. Uh, Myslím, že jsme dostali informace ohledně vývoje. Je jasné, že normy jsou klíčovým aspektem, ale jak jste říkal, ty informace jsou k dispozici a vytvoření nějakého vzájemného přijímání a vzájemné harmonizace, to není jednoduché, do určité míry to může být nákladné, ale to není jádro problému. Jádrem problému je to, že železniční podniky eh, potom nějak neprahnou. Když jsem byl s tínovým zpravodajem pana Kocha, tak jsem se setkal se zástupci různých podniků a bylo vidět, že pro ně ty normy jsou tím nejposlednějším nástrojem, eh, který by se měl využít. Oni chtějí chránit své vlastní podnikání a tomu tady čelíme a akt přenesené pravomoci k tomu může na pomoci a ta lhuta 2019 by mohla být v pořádku, ale myslím, že jakožto parlament bychom se měli snažit e, o e, integrované vydávání jízdenek, jak to bylo zmíněno ve zprávě z vlastního podnětu. A možná e, komise by to, tyto otázky mohla více propojit, protože o to tady jde. Nejde jenom o to, aby byly dostupné informace, Jde o to, aby ty informace také bylo možné využívat a aby se tak eh, usnadnil život spotřebitelům, těm zákazníkům. O to tady jde. A eh, myslím si, že by to mělo být pod eh, takovým zastřešením celkové liberalizace čtvrtého železničního balíčku. To má všechno obdobný cíl a parlament se na toto tedy musí zaměřit. Nemám žádné otázky, já jsem si jist, že komise se snaží na tom pracovat. Možná bych se tedy eh, připojil k poznámkám Gesine Meissner a sice, co můžeme udělat více, abychom celému tomu procesu napomohli. Děkuji. Děkuji. Takže teď padla celá řada otázek na komisi a jsem zvědavý na odpovědi. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající Jsem ráda, že to téma vyvolalo takový zájem na vaší straně. Asi začnu vystoupením pana Kramera. Ano, máte pravdu. Já bych k tomu balíčku přidala ještě nařízení o cestujících v železniční dopravě, což je další právní text, kde jsme se všichni eh, snažili eh, o prosazení určitého cíle. Železniční odvětví. Myslím, že pan Nielsen říkal, že je třeba, aby ta situace byla prospěšná pro všechny a to je pravda. Protože většinou si musíme uvědomit, že vlastně i ty, žele, ty železnice poskytují informace. A také pro ně by bylo užitečné získat lepší informace třeba ohledně veřejné dopravy nebo hromadné dopravy. Takže myslím, že se to hýbe, eh, posouvá správným směrem. Samozřejmě můžete získat více cestujících, více zákazníků, ale zároveň můžete ještě poskytnout něco navíc než jenom ten, tu jízdenku na železnici. My se tedy všichni snažíme společně tlačit, říkat, že chceme, aby skutečně e, bylo možné pokryt tu cestu od samého začátku do samého konce. To znamená integrovat to. Osoby s omezenou pohyblivostí. Ano, ty e, považujeme za první kategorii takovou základní funkcionalitu toho multimodálního e, cestování. Když se podíváte na seznam údajů, které tam jsou, tak je to, zda tam jsou vlastně vozidla pro postižené, zda je možné tam možný přístup s vozíkem, ať už se jedná o nádraží, letiště, dále eh, možnost využití asistenčních služeb. Snažíme se pokrýt eh, co nejvíce různých situací. Ještě jednou říkám, aby to bylo jasné, to je, když jsou údaje k dispozici v digitalizovaném formátu. Když jsem eh, eh, mluvila o tom progresivním přístupu, tak eh, samozřejmě v okamžiku, kdy ty údaje budou k dispozici, pak poskytovatelé služeb budou moci je využít. V tomto okamžiku bych zareagovala na to, co říkal pan Rike. Všechno centralizované versus něco, co bude flexibilnějšího. Myslím, že tady bych chtěla ještě jednou vysvětlit, i když se podíváte na směrnici ITS, tak všichni jsme chtěli nástroj, který by byl flexibilní. Takový byl i mandát, jaký jste nám dali na to zadání. My jsme se snažili eh, to tlačit určitým směrem, Není to tedy tak, že bychom neměli žádný odkaz na normy, právě naopak, ale chtěli jsme zajistit, aby v té prováděcí fázi jsme byli schopni řešit co možná nejvíce situací. To znamená, že jsme tady máme tyto volby. Když jsme mluvili o národních přístupových bodech, to by mohla být jako zkušenost nizozemských kolegů, kde mají vlastně takové uložiště údajů, nebo to může být jiný model, který používají jiné členské státy, kde eh, vlastně eh, máte ten přístupový bod jakoby jako knihovnu. Podívám se do katalogu, zda tam je k dispozici nějaká kniha a jaké jsou podmínky pro eh, půjčení si této knihy nebo v tomto případě využití těch údajů. Tak myslím, že tím jsem tu otázku zodpověděla. Možná teď bych řekla ještě něco více k těm normám. Mohli bychom vlastně mít nejrůznější normalizační procesy. Mohli bychom říci, že prostě v železniční dopravě platí takové a takové normy, v letecké dopravě takové a takové. Ale upřímně řečeno, to by nikdy nebylo použitelné, nikdy by se to nezavedlo. Někdy je třeba si uvědomit, co chceme. Chceme mít dokonalý systém, který možná někdy vznikne, třeba za 50 let, anebo chceme, aby eh, se ta situace rychle eh, změnila. Musíme být pragmatičtí. Chceme, aby ty údaje, eh, třeba týkající se železnice, byly nadále poskytovány jak je to v souladu s příslušným nařízením, ale je třeba, aby když nějaký jiný poskytovatel služeb má o ty údaje zájem, tak aby věděl, jaké údaje jsou dostupné, v jakém formátu, a tak aby potom třeba i ten zákazník mohl ty informace snáze dohledat. Mohu vás přerušit, říká pan předseda. Když se podívám na aplikaci z Voodoo, tak dostanu třeba dvě stovky informací o letech z Bruselu do Berlína. Všechny ty informace, které mám, jsou v jedné aplikaci. Proč tohle není možné v železniční dopravě, aby byla taková aplikace, která schrnuje všechny informace? Tomu já nerozumím. Vy říkáte, že to je něco jiného, ty informace získat, ale proč? Tak možná se k tomu dostaneme, ale jde nám o to, abychom měli jenom jednu aplikaci, tím si nejsem úplně jistá. Řekněme, že mám třeba malé děti a zajímají mě i e, informace, e, zda mohu třeba tam jet e, s kočárkem. My se snažíme najít technické řešení, které zajistí, že když se zajímáte o nějakého, nějaký konkrétní železniční podnik, že to tam uvidíte, e, tak aby vlastně i ty národní e, přístupové body e, vlastně také zobrazovaly všechny podniky, které vám ty služby nabízejí. Pan Nilsson říkal, jak získat podporu dopravních firm. Ano, my s nimi jednáme. Aktiv přenesené pravomoci znamenají, že se budou uplatňovat, pokud ty digitalizované údaje budou k dispozici, ale bude to povinné, to nezapomínejme. To není nějaké doporučení. Jakmile ten akt bude schválen, tak bude prostě platit. Pokud dopravní podnik má digitalizované údaje, tak bude muset dodržet ta jednotlivá ustanovení aktu v přenesené pravomoci. A Ehm, proto my tady máme takový legislativnější přístup, protože tady jde o legislativu, je to závazný předpis. Zároveň se ale snažíme být trochu flexibilnější, tak abychom umožnili zavedení různých modelů v členských státech, abychom ponechali prostor i třeba pro vznik nových služeb a aby eh, to celé probíhalo pragmaticky. Další bod to jsou dopady eh, na jednotlivé dopravní firmy. My jsme byli ve spojení se zástupci železnic, eh, snažili jsme se prezentovat, jaký je naš, náš cíl eh, na řídícím výboru TAP. A jeden z mých kolegů, který se tím zabývá, nebo která se tím zabývá, tady není, ta se setkala se zástupci eh, hromadné dopravy, veřejné dopravy. Když se podíváme na celý ten hodnotový řetězec, tak ta veřejná doprava je právě oblast, kde je nejméně digitalizovaných údajů. Takže ano, máte pravdu, potřebujeme, aby ty firmy Eh, se s tím stotožnili, aby to vnímali jako příležitost třeba i proto, eh, že lidé budou více využívat veřejnou dopravu. Takže taková je zhruba situace. Možná ještě bych na závěr se zmínila o tom vydávání jízdenek. Není tomu tak, že na, pokud jde o vydávání jízdenek, že by se nic nezměnilo, nic nedělo. Máme Horizont 2020, kde jsou možnosti, máme financování v rámci CEF. Takže projekty se objevují, ale ještě to tedy nevzniklo, to souhlasím. My, vy máte teď na stole čtvrtý železniční balíček, kde vlastně vytyčujete směr. A já myslím, že můžeme tedy eh, na tom stavět. Já jsem ta jednání nesledovala tak podrobně, ale myslím, že tam už vyvíjíte určitý tlak. Takže je dobré, aby ty dva kroky byly nějak skloubeny a v určitém okamžiku pak vidíme, jak to dopadne. Já jsem vyrozuměla, že vy tam máte i doložku přes komu a není to zas tak daleko, podle toho, co jsem pochopila. Takže je třeba zaznamenat, jak, se, jaký je vývoj a já bych chtěla jenom připomenout, že tady je myšlenka, že by ty národní přístupové body byly funkční už v roce 2019. To není zas tak za dlouho. We are in time, uh, Gesine. Dobrá, tak máme čas ke zinem. Já už toho ani nemusím tolik dodat. Eh, pořád Eh, budeme eh, poslouchat aktuální informace ohledně aktuálního vývoje. Já eh, sdílím nepokoj nebo netrpělivost našeho pana předsedy, proč to nejde. Chtělo by to krok vpřed. Vidím, že jsme na dobré cestě a jak komise, tak členské státy musí s ním pohnout a měli bychom se pokusit v bilaterálních rozhovorech se členskými státy zjistit, jestli jednotliví zúčastnění by se nechtěli pohnout nějak vpřed. Čili tohle teď můžeme udělat. Každopádně děkuji, to je vše. Já také děkuji, protože teď jsme tak trochu pod časovým tlakem, tak eh, už nemůžeme dále. A teď se dostáváme eh, k dalšímu bodu. A, a sice přeskum nařízení komise, jim se provádí nařízení týkající se provádění elektronické vyměny informací o podnicích silniční dopravy. A teď dostává Edily Žuás za komisi slovo. Thank you, uh, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Dnes dopoledne jste dostali eh, návrh eh, prováděcí směrnice k ERU, eh, to je Evropský registr podniků podnikajících v silniční dopravě. Výbor pro silniční dopravu to schválil 28. ledna a teď parlament má tomu úpravu přeskumu, než to rychle projdu, tak eh, řeknu, že hlavním cílem prováděcího nařízení ERU, které už dobře znáte, eh, protože ten systém už existuje, je následující. Je to nařízení z roku 2010, eh, které stanoví základní požadavky na systém. To znamená, že návrh prováděcího nařízení je v takovou modernizací toho mechanismu, ale je to velmi důležitý upgrade celého toho systému, abych tak řekl. Nemusím vám eh, připomínat důležitost ERU, který je velice důležitý pro eh, vymáhání evropské eh, legislativy. Ten mechanismus umožňuje propojení národních registrů podniků silniční dopravě, takže je to důležité pro spolupráci mezi členskými státy. Asi také víte, že řada členských eh, států nesplnila lhůtu eh, k propojení Národního registru s ERU. 31. prosince 2012 eh, a proto komise zahájila celou řadu vytýkacích řízení v roce 2015 a Myslím, že to bylo docela úspěšné, protože teď již 23 členských eh, států má ten národní registr eh, připojený s ERU. Potom je tady eh, probíhající procedura a v některých členských státech. Některé členské státy ještě mají problém pochopit, jak důležité je napojit ten národní systém z ERU a proto komise vede řízení k porušení, pro porušení práva ehm, vůči těmto členským státům před eh, soudním dvorem. A teď návrh eh, prováděcího nařízení. Jsou tady eh, čtyři hlavní inovace v tom systému. Ta první inovace je změna hm, výměny datových věd. Tam jde o eh, zlepšování eh, mm, prohledavatelnosti eh, obdržených informací. Potom je tam nová funkce v novém mechanismu ERUM. Bude možné vyměňovat informace si o licenci operátora a platnosti této licence. Třetí inovace, a to je velice důležité pro komisi do budoucna. Inspektoři na silnici budou uh, mít také přístup do ERU. V této fázi je to stále omezené na informace o e, licencích, ale každopádně máme za to, že toto je velice důležitý krok. A v neposlední řadě mm, je tam čtvrtá inovace a, sice přizpůsobení ERU k výměně informací o e, vážných a závažných, velmi závažných informacích, což je velmi důležité, protože e, komise tomu, k tomu mám přistoupit na základě pozitivního stanoviska a parlamentu k eh, nařízení o klasifikaci závažných porušení. Takže zatím nemáme úplný eh, obrázek a teď budeme mít efektivní mechanismus ERU a pořád je tedy třeba přijmout to nařízení o závažných přestupcích, společný jazyk tedy pro výměnu informací o eh, těch přestupcích je tady. Čili o to tady hlavně jde. To jsou ta hlavní eh, pravidla návrhu eh, nařízení, které máte dnes před sebou. A závěrem bych eh, řekl, že doufám, že parlament mm, silně podpoří návrh tohoto provádějícího nařízení. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Kdo by se ještě chtěl vyjádřit k tomuto tedy? Pan Nielsen, máte slovo. Legaši. No, Děkuji. Děkuji vám za eh, podporu. Včera jsme se bavili o stanovisku eh, ohledně poctivé hospodářské soutěže, někdo tomu říká sociální dumping. A myslím, že je tady eh, široká většina, která se staví pro řešení sociálního dumpingu. Musíme implementovat stávající pravidla ve členských státech a musíme mít více inspekcí, více kontrol. Byl to návrh, který jsme si zde tady vyslechli, že by tady měla být výjimka pro malé firmy, které mají pouze jeden, dva nákladáky. Rádi bychom věděli, jak se k tomu eh, komise eh, staví. To znamená, že pro některé eh, firmy tedy by nemuseli mít ty, to povinné vybavení. A potom je tady otázka zjišťování, jestli se jedná o nákladní vozidlo nebo ne. Pokud inspektor v Paříži na silnici zas zastaví českého řidiče, dostane přístup do české databázy eh, o eh, české databáze, kde, má, kde jsou informace o vozidle a řidiči, je důležité, abychom měli všechna ta data, pokud to máme efektivně kontrolovat. Tolik tedy jenom několik dotazů. Děkuji, Karima Deli. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Také eh, tady děkuji komisi. A, a, eh, a pokud je o tuhle elektronickou výměnu, eh, splňuje to požadavky interoperability s běžnými systémy. Můžete nám toto dnes potvrdit? To je otázka na komisi. Nemáme žádnou další přihlášku debaty a dám tedy slovo komisi. Ah, je vais répéter la question. Euh, encore une fois, merci. Ještě jednou budu opakovat otázku. Zajímalo by mě, zda tato elektronická výměna odpovídá požadavkům na interoperabilitu, zejména s konvenčními systémy. Now the floor is yours. Teď máte slovo. Děkuji, já odpovím na první otázku, co se týče eh, malých a středních podniků výjimek. Nepředpokládá se výjimka, protože ehm, ti, kteří eh, jsou za to zodpovědné, ty orgány, eh, kteří jsou zodpovědné za kontrolu, musí kontrolovat malé i velké podniky. investic mají podnikat příslušné národní orgány. co se týče interoperability, tak systém je založen na výměně. Funguje sám. Pak máme dva systémy sdílení databází, které mají stejnou, využívají stejnou technologii. JESPR na výměnu informací o licencích, Takonet na výměnu informací, eh, eh, tachografy tedy. Eh. To jsou ale nezávislé systémy, nejsou interoperabilní. Není interoperabilita mezi těmito systémy a jinými technologiemi. Děkuji. A teď jsme tak rychle hotový, že máme ještě čtvrt hodin e, času. Přijde paní komisařka Běnkovská e, Tourism Task Force v 11 hodin, takže máme pauzu. Také jsem to ještě nezažil, ale e, člověk nikdy neví vše. I think we can start. Hmm? Ja, wir kommen nun zu unserer Sitzung. Takže přestává, eh, cházíme k bodu eh, Task Force, eh, pracovní skupina pro cestovní ruch paní komisařka Nažbita Běnkovská. Vítejte a je to poprvé, co jste v našem výboru. Naposledy, když jsme měli příslušného komisaře pro turismus, komisař Tažány, to bylo v roce 2013. Proto se velice těšíme, že jste mezi námi a na vaše informace. Poté bych požádal našeho eh, zodpovědného kolegu za turismu, aby se vzal slovo. Teďka budete mít slovo vy, paní komisařko. Děkuji. Vážení poslance, no je to dlouho, eh, co jsme mluvili v tomto výboru o turismu a doufejme, že e, vám předložím nějaké závazky e, na konci dnešního schůze. Děkuji v první řadě za pozvání na tuto výměnu na názoru. Děkuji paní de Monte za velice dobrou zprávu o nových výzvách a koncepci propagace turismu v Evropě, kterou jste přijali. Minulý rok je tam celá řada vynikajících nápadů a já se k tomu ještě vrátím. Jak víte, nemáme ob- velké množství nástrojů v oblasti cestovního ruchu, ale chceme být aktivnější. Jak víte, máme strategii pro turismus od roku 2010, z roku 2010 a tady chceme být velmi aktivní, eh, co se týče některých témat v politice cestovního ruchu. Abych vám připomněla eh, něco, co asi víte lépe než já, turismus významným způsobem přispívá evropské ekonomice. Je to důležitá součást našeho HDP. V roce 2014 eh, to eh, podporovalo 24 milionů pracovních míst, 10 HDP EU, takže toto je velmi důležitá součást našeho, naší ekonomiky. Považuji to za ekonomický sektor. Evropská unie je stále uh, turistickou destinací číslo jedna globálně a je to velice klíčové pro naši ekonomickou prosperitu a oživení. 20 zaměstnanců e, sektoru je jste mladší 25 let, takže to je velmi důležité. Tento sektor také má, eh, eh, se přelívá do jiných sektorů, ty výhody, doprava, eh, stavebnictví, kreativní obory. V posledních letech byla situace obtížná pro celou ekonomiku, ale turismus a kreativní průmysl to byly dva sektory, které byly nejvíce odolné té, v té krizi. A jak se zlepšuje ekonomika, tak my očekáváme, že mezinárodní eh, turismus rychle poroste. My všichni víme, že sektor čelí velkému množství výzev. Já vám některé vyjmenuji, některé jsou podobné jiným sektorům, jiné jsou ale specifické pro cestovní ruch. První výzva je digitalizace a vznik nových business modelů, jako eh, v kolaborativní ekonomice a s tím je souvisí změna s chování spotřebitelů. Tradiční modely turismu jsou, zastávají zastaralými. Eh, spotřebitelé hledají nové typy dovolené, které jim bude uspůsobené na míru, které budou mít eh, k dispozici a na to musí sektor reagovat. Dále je tady větší konkurence vznikajících destinací. Počty turistů budou stoupat, ale náš podíl na trhu bude klesat. Dvě čísla. V roce 2000 mělo EU 51% světového trhu. Dnes máme méně než 40% a předpovědi předpovídají další pokles na 30, 31% do roku 2030. Pak, je tady, pak jsou tady znalosti a dovednosti zajištění, aby profesionále měli eh, digitální a manažerské znalosti a aby zůstali v sektoru. 99 biznisů v tomto sektoru jsou malé a střední podniky. Já jsem mohla vyjmenovat mnoho jiných výzev, které máte ve své mm, poslední rezoluci, ale každá z těchto výzev je příležitostí, kterou je třeba využít. Podívejme se na první výzvu digitalizace, kolaborativní ekonomice digitální ekonomika. To znamená, že můžeme nabízet chytré, inovativní, udržitelné produkty terorismu, turismu. O to cestující chtějí. S inovativním přístupem jsou možnosti nekonečné. A to se nyní děje. Um, um, Další výzva, eh, rostoucí konkurence třetích zemí. To je zase příležitost přilákat více turistů z mm, zemí mimo Evropu. Musíme zvýšit snahu o posilování viditelnosti Evropy. A proto musíme propagovat Evropu jako destinaci. Další výzva. Eh, znalosti a dovednosti. To je příležitost pro mladé zaměstnance, aby vstupovali na trh. Reakce, reagování na tyto výzvy znamená, že se jednotlivé podniky přizpůsobí. Také to znamená, že budou ale spolupracovat. Um, obory cestovního ruchu musí zlepšit spolupráci s dalšími sektorem, jako je doprava, kultura, móda. To by mohl být um, cíl našich dalších aktivit na úrovni komise, abychom mm, připravili nějaký akční plán na tuto vazbu mezi turismem a sektory, jako je kultura a podobně. Také musí zlepšit spolupráci se školami a univerzitami, aby eh, byly k dispozici správné eh, vhodné dovednosti pro profesionální v oboru. Samozřejmě musí sehrát klíčovou roli. Eh, já vítám manifest v sektoru, který demonstruje vůli se adaptovat. Oni jsou schopni propagovat výhody digitalizace mezi svými členy a spolupracovat na online platformách. Také doufám, že se budou účastnit Evropské aliance ehm, vzdělávání, aby podporovali mobilitu a znalosti v oboru. Národní, regionální, lokální administrativa by měla pomoci Eh, snížit množství lokálních daní mm, v oblasti turismu. Musíme ale zajistit vhodné podmínky. Můžeme vytvářet příležitosti, straňovat bariéry a spolupracovat na různých úrovních na propagaci Evropy. My v Evropské komisi chceme eh, sehrát plnou roli chceme. Potřebujeme koordinovaný, cílený přístup, zaměřujeme se proto na omezené množství oblastí, které přinesou nejvyšší hodnotu. Chci vyjmenovat jenom několik opatření, které e, přijímáme, abychom pomohli turismu. Jednak vytváření příležitostí. Klíčem je zajistit, aby naše podniky cestovního ruchu měly přístup k financování, pro modernizaci, především malé střední podniky. To je samozřejmě stejný problém jako v jiných sektorech, takže přístup k financím, modernizaci. Takže spolupracujeme na to, abychom pomohli ehm, malým firmám využívat stávající finanční stroje lépe. Máme nový Evropský fond pro strategické investice, které, který nabízí velké příležitosti Zvyšujeme povědomí o finanční podpoře nabízené strukturálními fondy a programem COSME. 5. dubna komise organizuje konferenci na vysoké úrovni na toto téma. Eh, mm, turist, Združení eh, cestovních ruchu jsou vítány. Ehm, Unie kapitálových trhů by měla usnadnit podnikům získávat finance. Jak zlepšovat základny znalosti a dovedností? My přijdeme s mm, agendou dovedností pro různé sektory a zaměříme se především na e, e, vzácné dovednosti, které jsou potřeba v sektorech jako turismu. Další způsob, jak zlepšit podnikatelské prostředí a odstraňovat bariéry, je především v rámci strategie pro jednotný trh, který, která byla přijata v eh, říjnu. Zmínila jsem význam malých podniků pro turismu a to nám umožní ehm, tedy dnešní, letošním roce také zahájíme iniciativu pro startupy, která by pomohla vyřešit problémy. Také chci hovořit o výhodách kolaborativní ekonomiky. Některé tradiční podniky se obávají, že nové podniky se budou vyhýbat daním nebo ochraně spotřebitele nebo pracovně právním problémům. Nejlepší cestou je zajistit e, jistotu, právní jistotu pro tyto podniky. Já jsem o tom mluvila v jiných výborech. Dovolte, abych řekla, že v tomto roku v květnu, v červnu přijdeme s doporučeními, jak aplikovat stávající zákony pro všechny aktéry kolaborativní ekonomiky. E, musíme mít jasná doporučení, jak využívat stávající nařízení v kolaborativní ekonomice, protože to je možné. E, stávající jednotné doporučení pro všechny členy abychom mohli e, propagovat nové příležitosti při ochraně veřejnosti a daní a zájmy spotřebitelů, samozřejmě také pracovní právo. Tady nemůžeme jednat sami, potřebujeme podporu členských států. Musí pomáhat odstraňovat zbytečnou byrokracii a bariéry a musí mít zájem jednat jednotným způsobem. Třetí způsob, jak pomáhat podnikům, je spolupracovat s jinými veřejnými orgány při propagaci Evropy. Spolupracujeme s Evropským parlamentem, Radou Evropy, UNESCO a členskými státy. Zaměřujeme se na klíčové třetí země, trhy jako Čína, USA, Jižní Amerika, možná další vznikající trhy jako Indie. Zaměřujeme se na tematické hm, projekty jako móda, gastronomie a přírodní dědictví. Na závěr, hm, je možné v těch, této obtížné době eh, hm, podlehnout pesimismu co se týče turismu. Ale já jsem poměrně optimistka. Musíme eh, jednat společně. Komise musí být aktivní, prost, vytvářet prostředí členské státy na vládní, regionální, lokální úrovni a také asociace cestovního ruchu. Evropský parlament a rada musí být aktivní při implementaci a mm, hledání nových nápadů. Myslím, že Eh, evropský cestovní ruch bude stále silnější, že eh, pomůže vytvářet pracovní místa, který náš, které náš kontinent tak nutně potřebuje. Komise chce v tomto pomoci. Uděláme to pomocí vytváření příležitostí, jak jsem řekla, odstraňování bariér a spoluprací s jinými aktéry této oblasti, protože toto je skutečným partnerstvím. Děkuji vám. Děkuji za tuto prezentaci. A nyní má slovo předseda um, pracovní skupiny pro turismus. Děkuji. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Musím říct, že je pro nás eh, velkou eh, ctí, že tady paní komisařka a vítáme, eh, co jste řekla. Je to důležitý krok, důležité politické rozhodnutí, a je to také dobře načasované. Děkuji také tady za eh, účast na jednání eh, pracovní skupiny pro cestovní ruch. Vy jste pro nás velice důležitá, protože vlastně nemáme žádného eh, jiného partnera, který by nám mohl pomáhat uvnitř komise a je tedy velice užitečné, když se můžete vyjadřovat ve prospěch cestovního ruchu. Takže je to hodně načasované, jak jste říkala paní komisařko. Je pravda, že jsme hrdí na to, že máme všechny ty krásné údaje týkající se cestovního ruchu, ale to jsou vlastně výsledky práce eh, z minula. Díváme se do minulosti. A pokud nepřijmeme nějaká rozhodnutí teď, pokud nepodpoříme cestovní ruch tím správným způsobem, pak, když se podíváme eh, do budoucna, tak třeba za pět let eh, ta situace může být jiná. Jestliže dnes přejmeme nějaká špatná rozhodnutí, mohly by se stát, že nebudeme konkurenceschopní dostupní v oblasti cestovního ruchu. Důležitou otázkou je něco, co jste říkala na začátku. V parlamentu máme pracovní skupinu a také náš výbor je povinen se touto záležitostí zabývat. Není to proto, že by to byl nějaký náš koníček, je to skutečně naše povinnost podporovat podniky, které působí v eh, oblasti cestovního ruchu. A ještě jednou vás tedy chci přivítat. Pan Kramer říkal ve svém úvodu, že to je vlastně poprvé, kdy se eh, scházíme eh, s komisařkou pro toto portfolio. Je to poprvé od roku 2013, takže vám děkuji, paní komisařko, že jste mezi námi. Je to důležité téma, jak eh, je vidět z toho, že máme 17 důležitých zúčastněných eh, stran, které se zabývají otázkou cestovního ruchu tady v Evropě. Myslím si, že to je také taková novinka. Nikdy dříve jich tolik nebylo. Možná eh, na podzim, když se byly schůzky v rámci VTO, tehdy jsme se sešli, ale to bylo v podstatě jedinkrát. Je třeba tedy přijímat eh, rozhodnutí a paní Běnkovská, jakož ta, naš, jakož naše komisařka, nám je napomocná a je to tedy pro nás důležité. Chtěl bych se zmínit o třech podech v této věci. Za prvé, paní komisařko, na začátku svého prohlášení jste uvedla něco, co je velice relevantní, a sice, že nemáme příliš mnoho právních nástrojů v evropských institucích týkajících se cestovního ruchu. Souhlasím s vámi, ale my ani nehledáme nové právní nástroje. My bychom potřebovali nějaké lobování, nějakou skutečnou podporu od tohoto odvětví. A z těchto důvodů musíme zajistit, že náš hlas bude slyšen. Vy vlastně musíte být v tomto smyslu takovou naší mluvčí, tak aby naše zájmy byly uh, zastupovány v komisi a vy, paní komisařko, jste proto tou nejvhodnější osobou. Vítám také to, že jste se zmínila o zprávě Izabely de Monte, naší kolegyně, eh, parlament tuto zprávu projednal. Děkuji, že jste se o tom zmínila a také děkuji eh, komisi za eh, odpověď na tuto zprávu. Komise vlastně řekla ano, pro evropský cestovní ruch je to velice důležité odvětví školství. A já bych se zeptal, paní komisařko, proč nemáme žádný dokument od Junckera, kde by cestovní ruch byl zmíněn. V žádném jeho dokumentu to není uvedeno. Proč v Junckerově plánu o tom není ani slovo? Tolik peněz se vynakládá na nejrůznější priority. Proč cestovní ruch není na seznamu priorit? Vždyť malé a střední podniky často působí v oblasti cestovního ruchu. Cestovní ruch je vynikající pro eh, i učení lidí, pro tvorbu pracovních míst. Proč se to tedy neobjevuje v oficiálních dokumentech komise? Eh, paní komisařko, ve svém projevu jste řekla něco, co skutečně lahodilo našim uším. My to Eh, vítáme a doufáme, že to, co říkáte, eh, se vlastně dostane dál, protože ta vaše analýza, ty principy, které jste zmínila, eh, jsou důležité. Doufám, že se tím budou řídit všichni v komisi. Takže, paní komisařko, bylo to velice důležité, relevantní informace. Mluvila jste o aktivitách v komisi, které by se měly dále zaměřovat na cestovní ruch, proto také máme ten manifest a proto také na tom s kolegy z parlamentu pracujeme. Já mám na vás dvě otázky, paní komisařko. Za prvé, vidíte nějaké možnosti pro vytvoření nějaké evropské agentury cestovního ruchu? Myslíte si, že je to možné? Hodně se o tom mluvilo, ale zatím eh, na radě nepadlo žádné rozhodnutí. To byla první otázka. A druhá otázka, pokud jde o ten proces v rámci eh, Světové turistické organizace a generálního sekretariátu, to je paní Capardel, mezi skupina o tom často mluvila na svých skupinách. V rok 2018 by měl být rokem evropského cestovního ruchu jak eh, tato myšlenka se rozvíjí. Můžeme k tomu nějak přispět, můžeme něco zorganizovat. Takže ještě jednou děkuji, paní komisařko, děkuji za váš hlas, za vaši analýzu. Na základě toho určitě můžeme úspěšně spolupracovat. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. A nyní dostává eh, eh, slovo Elizabeth Lukaševska. Děkuji vám. Pane předsedo, a jsem také ráda, že k nám zavítala paní komisařka a souhlasím s předřečníkem. Paní komisařka už o tom mluvila. Cestovní ruch je bytostný, bytostné hospodářské odvětví stvořené malými a středními firmami, které vytvářejí pracovní místa a tak dále. Všichni kteří známe atraktivitu Evropy, eh, chceme, aby turistů bylo co nejvíce. A já mám otázku. Eh, po, ota, po, po dění v Paříži například eh, se stalo, že část turistů mění směr. Jedou tam, kde mají pocit bezpečí. Protože to je nejdůležitější. A když se podíváte na Firenze po takovéhle akci, tak turistika v Paříži, nebo ty subjekty, které eh, eh, jsou eh, činné v oblasti cestovního ruchu v Paříži nebo i jinde, kde byl narušen veřejný pořádek nebo zdraví a životy občanů, utrpěli velké ztráty. Takže jak působit proti takovým situacím, tak aby se turisti cítili eh, lépe nebo bezpečně v Evropě, tak by eh, co nejvíce eh, turistů, zejména z těch vzdálených zemí, jako z Ameriky a z Asie, jezdilo do Evropské unie. Já také souhlasím s předřečníkem, že je škoda, že v Junckerově plánu se nepočítá s prostředky nebo programy, které by eh, byly striktně vymezené pro eh, toto velmi důležité eh, a podstatné odvětví, které tedy přispívá k růstu evropského hospodářství. Děkuji. Teď Izabela de Monte. Grazie, presidente, benvenuta. Děkuji, vítejte paní předsedkyně paní komisařko. Je opravdu eh, radost, že jste mezi nás zavítala. Hmm. Už jste eh, naznačila, že jste k dispozici a myslím, že to opravdu eh, symbolizuje podporu, kterou propůjčujete cestovnímu ruchu. Já mám otázku. Eh, cestovní ruch se považuje za eh, průmyslové odvětví. Pokud to neuděláme, tak si nacházíme určitou výmluvu nevěnovat eh, pozornost takovémuto sektoru, který je takovým důležitým příspěvkem k hrubému domácímu důchodu. Musíme se zabývat, hrubém národního důchodu, pardon. Musíme také se zabývat akčním plánem, pro jednotlivé programy a, a ráda bych se e, zeptal, jak hodláte reagovat na zprávu z vlastní iniciativy. Jaké sektory, i jaké e, cíle považujete e, za klíčové pro komisi? A opět se vás zeptám za komisi. My, my tady v parlamentu máme samozřejmě se rád svoji vlastní roli, ale nepřemýšlíte o eh, zařazení cestovního ruchu například pod DigiCrow? Není to úplně zřejmé z internetových strany komise. Já myslím, že by bylo dobré zajistit, aby to bylo viditelné, a aby to bylo k dispozici. Mimochodem ty stránky také ve všech oficiálních jazycích. Tady hovořím o těch eh, informacích a o manuálu pro eh, prostředky věnované cestovnímu ruchu. My bychom chtěli, aby tohle bylo efektivní, pokud je o využívání těch prostředků. A když o tom nemáte informace teď, tak to není ideální. V minulosti jsme se zabývali příbřežní eh, turistikou a námořní turistikou a to by možná eh, bylo lze považovat za zvláštní eh, oblast a, eh, mm, hm, turistického ruchu, jako v roce 2014. Dále Kosma Já se připojuji k eh, slovům, která vítala. Eh, paní komisařko, já vás také velice vítám a mám tři otázky. Jak vnímáte roli cestovního ruchu lázeňského a zdravotního? To téma se zatím běžně objevuje, nebo poměrně povrchně objevuje v konkrétních zpracováních eh, problematiky a je to velice důležité pro regionální rozvoj. A jakou, eh, jaký potenciál vidíte u eh, tedy rozvoje méně populárních regionů, pokud jde právě o tuto lázeňskou a odpočinkovou turistiku. A potom 29. října parlament schválil stanovisko k vytvoření evropské eh, známky eh, jakosti eh, pro oblast cestovního ruchu, pro místa příznivá pro rodinu. Myslíte si, že to je vhodné nebo na evropské úrovni, nebo stačí komerční platformy k vyměňování informací o takovýchto místech? A potom ještě třetí věc, v návaznosti na to, co říkala paní poslankyně Kačněvská. Máte nějaké analýzy nebo fakta ohledně vlivu eh, migrační krize na eh, turistiku v Unii. Například eh, změna počtu nástup, návštěvníků, tam, kde je hodně migrantů e, nebo nějaké, nějaký propad e, v, na straně podnikatelů. Máte nějaké takové e, údaje a máte nějaké scénáře ohledně změn v tom odvětví, kdy by spotřebitelé mohli tedy změnit své preference a už nejezdit do Evropy s takovou oblibou? To jsou tedy moje tři otázky. Děkuji. A teď Izaskun Bilbao Barandika. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko, za to, že jste nás seznámila s projekty a plány. A já bych eh, chtěla se zmínit dvě důležité věci, které považuji za nezbytné. Myslím, že je třeba, abychom inovovali odvětví cestovního ruchu v Evropě, abychom se připravili na ten růst, který je předpokládán v analýzách více než 80 milionů eh, pro rok 2030 a stojí před námi mnoho úkolů, abychom se na to připravili. Myslím si, že digitalizace je důležitá v rozvoji nových pracovních míst a nových eh, odvětví. V Například v Baskicku v roce 2015 jsme měli rekordní čísla, více než 3 miliony turistů, což nebylo zvykem v naší autonomní oblasti a 75 návštěvníků eh, při přípravě cesty využívá digitální platformu, kterou Baskicko zřídilo na svou vlastní propagaci. Já bych se chtěla zeptat na dvě věci. Mluvila jste o možnostech, které stojí před odvětvím, pokud jde o tvorbu pracovních míst. Mě by zajímalo, zda na úrovni komise plánujete vypracovat nějakou, eh, nějaký průřezový přístup, protože cestovní ruch znamená, že také musíme zlepšit a provádět evropské projekty, eh, které mají prioritu. Je třeba se zamyslet nad tím, jak třeba využívat programy na podporu zaměstnanosti, abychom řešili eh, nezaměstnanost v některých zemích i pomocí příležitostí v cestovním ruchu. S tím souvisí i tematika univerzit aby ten přístup byl eh, celostnější k těm lidem, kteří se budou věnovat cestovnímu ruchu. Nejde o to, aby třeba jenom uměli obsluhovat lidi, měli by mít třeba i vysokoškolské vzdělání, jazykové vzdělání, měli by mít vlastně podnikatelské vzdělání, takže myslím si, že ten přístup musí být takto celostní. Vy jste potom hovořila eh, o kolaborativní ekonomice jako o takovém, eh, takové inovaci. Eh, plánujete zabývat se tím třeba v souvislosti s Uberem, protože v Evropě je teď veliká polemika, každá země k tomu zvolila jiný přístup a e, já jsem mluvila o takovém průřezovém přístupu, který by se měl rozvíjet právě i v Evropské komisi, tak aby ty výsledky byly efektivnější a aby občanové, občané viděli smysluplnost této práce. Jak se na to dívá komise, protože objevila se tato platforma, ale existují i další platformy v oblasti cestovního ruchu. Chcete nějak eh, s tím něco dělat, udělat nějaký krok v této věci? Danke sehr. Die nächste ist Jill Evans. Děkuji, Jill Evans. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji, paní komisařko. Omlouvám se, eh, že jsem přišla o vaše úvodní slovo a přijela trochu, dorazila trochu později. Jako kolegové eh, velice vítám to, co jste dnes předložila, zejména ten váš důraz na dovednosti, učňovské vzdělávání a mladé lidi, což je u nás ve Walesu také velmi důležité. My úspěšně vytváříme program venkovních aktivit, zejména na severu, se uh, různou dobrodružnou turistikou a, a to samozřejmě uh, se setkává s dobrým přijetím u mladých uh, lidí a máme uh, tady nové zákazníky z celého světa. A také to, měla bych říci, zdůrazňuje ty dopravní problémy, které máme v té oblasti ale eh, myslím, že se eh, správně tedy eh, na to se zaměřujete. A potom také, jak jste říkala, a ty vazby mezi cestovním ruchem a kulturou, ty jsou, na to je také důležité se soustředit. A potom ty protokoly cestovního ruchu, tedy různé dohody o cestovním ruchu, jako Alpská úmluva o, o propagaci trvalé udržitelného ruchu v Alpách. Já si myslím, že bychom eh, se měli zabývat tím eh, spolufinancováním projektu mezi eh, Fondem soudržnosti a regionálními fondy, například tedy v oblasti cestovního ruchu, protože v řadě oblastí je třeba posílit ekonomiku a tam se posílejí regionální fondy, fond soudržnosti a my musíme tedy pochopit, jak to bude fungovat efektivně. Je možné získat tedy eh, nějaký přehled o tom, jak efektivně eh, jsou tam ty fondy nasazovány. Děkuji, teď Daniel a Juta. Děkuji, eh, paní, pane předsedo. Já se omlouvám a že jsem také přišla o něco později. A děkuji, pane předsedo, já mnohokrát děkuji, paní komisařko, a, že jste přišla a probíráte s námi a, sektor, který a, nás tak zajímá. Je mi také líto, že tady a, není tolik kolegů. Já jsem z jihu Itálie a jich Itálie to je jedna z oblastí, kde je velice obtížné získávat přímé financování pro cestovní ruch. A panuje v té oblasti velký zmatek. Tam nejde o to, že by eh, bylo hodně přímých strukturálních fondů pro cestovní eh, ruch. Opravdu musíte eh, pečlivě hledat. A i v komisi bychom byli rádi za to, kdyby to bylo trošku jasnější. Chtěli bychom jasnou cestu, kde by se lidé mohli dostat pro, tedy k penězům, zejména malé a střední podniky. Hovoříme tady o sektoru, eh, který má velmi odlišné charakteristiky. Některé eh, ty eh, podniky jsou velice sezónní, nefungují celoročně. A jiné oblasti cestovního ruchu, tam se funguje neustále, celoročně. Takže nemůžete srovnávat ty dvě věci přímo. A někteří lidé mají velký problém získat přístup k tomu financování. Je nějaká strategie, jak jim pomoci? Jak překonat eh, tu, ten, tu propast, která je dělí od financí? Ono je pěkné, když dáte k dispozici eh, prostředky, ale otázkou je, jestli odmíníte lidi, kteří eh, se k ním nejlépe dostanou, nebo se pokusíte to dostat, dát těm, kteří to opravdu potřebují vzhledem k zvláštní povaze oblasti, kde působí. A tady opět eh, mohu zmínit jako příklad eh, Jižní Itálii. Takže jaké jsou strategie komise, které eh, máte, abyste se dostali k těm různým podnikatelům v cestovním ruchu? Děkuji teď. Další. Okay, good. Thank you very much, Chairman, and welcome. Dobře, děkuji. Ehm, vítejte, paní komisařko. Já nejsem pesimista jako vy, já jsem optimistka, já jsem z oblasti která je velmi mm, um, vítám vaše komentáře k kolaborační ekonomice. Je dobře, že jste mluvila o mm, termínech, které platí čas letí, technologie se vyvíjí, ty výzvy mm, vznikají pro tradiční poskytovatele a musíme eh, řešit problémy v této oblasti. Musíme si uvědomit, že technologie existuje, spotřebitelé je využívají, stále více spotřebitelů má iPhone, iPad a dělá si vlastní, eh, zajišťuje si vlastní služby. Nemůžeme tedy zůstat na místě a musíme se dostat do situace, kde bude jasno, abychom mohli Eh, postupovat dál. Dále, co se týče kvality, značky kvality turi, evropského turismu, to, se zmí, to bylo zmíněno v rezoluci implementace sdělení z roku 2010 o cestovním ruhu. Máte studii o tom a bude ovlivňovat um, další rozhodování, pak zpráva o konkrétních výzvám um, ehm, držitelného rozvoje pobřežního námořního turismu, to je výzva, co se týče na spojení na ostrovy. Jak to tedy vypadá v této oblasti, to je věc, na kterou se těšíme a bude to krok správným směrem ehm, řešení problémů spojení v těchto pobřežních oblastech. Děkuji, paní komisařko. Další je Claudia Tapadeli. Paní komisařko, vítejte. Já se domnívám, že tato výměna názorů je velice užitečná, že e, začala za mm, vhodnou dobu a že musíme uvažovat o podpoře e, turismu. V tomto legislativním období v Evropském parlamentu se udělalo mnohé a Byla vytvořena um, pracovní skupina pro turismus a také interskupina pro podporu cestovního ruchu kulturního dědictví. Já vítám tyto iniciativy a chtěla bych ehm, vidět více iniciativ. Ehm, vy víte, že tato branže, jak je tato branže důležitá pro evropskou ekonomiku a my nesmíme zanedbávat tento obor. Naopak musíme ji více stimulovat. Paní komisařko, my už jsme se vícekrát setkali v menším kruhu, řešili jsme mnoho problémů, které objektivně existují a já bych chtěla, abychom dnes v naší dnešní výměny názorů, bychom, bychom tedy profitovali, my jako kolegové v Evropském parlamentu, e, jsme, jsou tady zastoupeni um, i zástupci jiných výborů, které chci přivítat a také chci přivítat zástupce eh, Evropských turistických svazů, kteří jsou přítomní. Ti jsou naši nejdůležitějšími partnery v tomto legislativním období. My jsme s nimi úzce spolupracovali a bychom podporovali cestovní ruch. Já jsem se chtěla eh, věnovat některým problémům, které máme, máme, eh, potřebujeme lépe koordinovat především pro malé, ve prospěch malých středních podniků prostředky jsou omezené, eh, seškrtaly se na rok 2016, což je politování hodné. My chceme konkrétní řešení, návrhy z komise tedy a Mm, také, aby malé podniky mohly být mm, z, z turistického ruchu mohly být navázány na Junckerův plán. Víme, že, se, že je, je třeba vyslat jasný signál mladým středním podnikům, že mohou profitovat z Junckerova plánu. Současně je důležité odbourávat byrokracii a malým středním podnikům nabídnout jasná doporučení, jak mohou e, přispívat mm, této věci, jak víte, já si přeju novou eh, evropskou turistickou strategii. To nepatří tedy teď k prioritám komise, ale je důležité, abychom eh, minimálně měli akční plán, abychom měli koherentní hodnocení především s ohledem na sdělení z roku 2010. V evropském cestovním ruhu je možné změnit lecos. Chceme se zaměřit na oblasti, kde máme dostupné instrumenty. Nesmíme zapomenout také na naše partnery ze soukromé eh, oblasti. Eh, máme nyní i dispozici manifest zaměstnání v cestovním rohu. To je manifest pro ty, kteří přesně vědí, kde jsou silné a slabé stránky eh, této oblasti. Potřebujeme koordinovanou spolupráci pro budoucnost eh, turismu v Evropě a podporu ze soukromého hospodářství. Potřebujeme hm, podporu Evropského parlamentu, eh, oborových svazů v cestovním ruchu samotných a musím všichni být partnery dialogu. Potřebujeme um, informace o cestovním ruchu z, té, z vlastního oboru. Rok 2017 je rokem cestovního ruchu. Evropský parlament, Unie, Evropská unie podporuje tyto podobné iniciativy. Potřebujeme ale také evropskou evropský eh, aspekt turismu. My to podporujeme zde v Evropském parlamentu. My jsme již toto přání prezentovali, aby Rada předložila příslušný návrh ehm, rok 2018, aby se stal tedy Evropským rokem cestovního ruchu. Eh, generální tajemník OSN podporuje Eh, mezinárodní cestovní ruch a, a také tuto, eh, tento návrh a my rozhodně eh, mm, podporujeme podobné iniciativy dále k méně konvenčním cílům vlastně cestovního ruchu. Potřebujeme lepší marketing, lepší komunikační strategii na evropské úrovni. I to může pro tyto oblasti být užitečné pro oblasti, které jsou hůře napojené. Také výbor pro dopravu ve svých kompetencích může e, usilovat o zlepšení spojení. Potřebujeme konkrétní e, značku kvality. Tím bychom mohli podporovat i méně známé trhy. E, velký potenciál je v Rumunsku, v dalších členských zemích. V posledních Eh, dvou letech jsme jednali s dalšími ministry V New Yorku Existuje velký potenciál, eh, mnoho exotických, eh, kulturně zajímavých oblastí. I tady je možné vytvářet nové turistické destinace. Další věci, o tom jsem již mluvila, my úzce spolupracujeme v Evropském parlamentu s, to je pravda, Musíme do budoucna ale myslet i na Evropskou agenturu pro cestovní ruch. Tato agentura by se měla zasazovat o to, aby existovala Evropská akademie pro um, kvalifikaci v oblasti cestovního ruchu, protože potřebujeme vysoce kvalifikované síly, abychom mohli zvyšovat standardy a úroveň turistických služeb a tím také konkurenceschopnost maximálně posilovat i v mezinárodním srovnání. Mezinárodní eh, trh eh, cestovního ruchu je skutečně velmi konkurenceschopnostní. Máme eh, my jsme předložili řadu požadavků a přání. My usilujeme v Evropském parlamentu skutečně o to, abychom podporovali cestovní ruch nejenom jako z vlastního přesvědčení, ale také proto, že cestovní ruch je skutečným motorem rozvoje evropské ekonomiky a e, ekonomiky jednotlivých členských zemí. Děkuji vám za pozornost. Myslím, že jsem mluvila jménem většiny kolegů. Jsem přesvědčena, že vy a pan Juncker s dobrými stabilními partnery podpoře Eh, cestovního ruchu v Evropě. Děkuji, já jsem se mm, nyní dal na, na seznam řečníků. Cestovní ruch je Also, ich habe mich auch nochmal auf die Liste gesetzt und Jsem se teda také dal na seznam řečníků. Cestovní ruch má samozřejmě ekonomický faktor, o kterém jste mluvila. My samozřejmě víme ze zkušeností, že eh, turismus také ale může ničit. A tady budu mluvit o mm, druhu turistu, který eh, roste 20% eh, ročně a to je cykloturismus. Dříve to byli studenti a mladí lidé, nyní se to mění. Lidé, kteří mají v garáži Mercedes, jedou na kole na dovolenou v Evropě. A ukazuje se, že cykloturista utratí 35 euro denně a automobilový turista 10 euro. 44 miliard euro ročně. To je uh, stejné jako velké výletní lodě. Ale pak eh, na to je potřeba eh, budovat přístavy, je to poměrně obtížné, ale investovat 10 miliard do cykloturismu, to je obtížné, protože je to tak diverzifikované a není žádný jasný jeden hlas, který by se o to zasazoval, když ten ekonomický benefit je obrovský. Pracovní místa v cyklistickém průmyslu, těch je více v, než, než v uh, těžbě uhlí například. To vědí jenom specialisté, ale hraje to velkou roli. Pak je problém eh, v tom, že cestovní ruch závisí na sezónních výkyvech. V zimě, třeba ve Finsku, je cestovní ruch sice skvělý, ale může tedy eh, můžete, můžete je, je, jezdit na běžkách a ty cesty pak můžete používat jako cyklotrasy v létě, což je skvělé. Eh, Švýcarsko nebo Rakousko už to dělá dávno tímto směrem musíme jít. Jaký význam má turismus pro infrastrukturu, která nevyžaduje hodně peněz, ale ty výhody jsou tak vysoké, že jak si je zvá- nutné zvážit certifikaci udržitelného turismu. Kdyby, bylo, kdyby stálo, velice často se říká, že něco udržitelného, ale není. Jaké vidíte vy e, v této oblasti? E, jak, jak by to bylo možné aktivně podpořit? Dále Luis Pascal má slovo a já jsem se tady všechno eh, poznamenal. Eh, budete mít slovo jako další, protože jste na seznamu Luis Pascal. Děkuji, eh, pane předsedo. To je v pořádku. Já jsem myslel, že vy už vlastně uzavíráte, protože jste tady nejdůležitější, tak jsem myslel, že máte poslední slovo, tak proto eh, jsem se hlásil. Paní komisařko, eh, vítejte. Vy eh, jste tedy přišla mezi nás, my jsme museli dvakrát přerušit už od rána a um, já jsem přišel pozdě, protože tady byly komplikace v přístupu a nemohl jsem tedy eh, slyšet vaše eh, úvodní slovo, což mě mrzí. Takže paní komisařko, už 11 let se tady zabývám cestovním ruchem. Tento výbor se totiž jmenuje Výbor pro dopravu a cestovní ruch. A postupně se nám daří to, že cestovní ruch už není jenom okrajové téma. Vy jste asi se zmínila, že to je významné odvětví ve Španělsku, v mé zemi. Je to nejsilnější odvětví, je to velký zdroj bohatství a e, tvorby pracovních míst. A je to vlastně víc než jenom odvětví, protože vlastně produkuje i kulturní statky, Eh, upozorňuje na různé společenské problémy. Takže je to záležitost, která si zaslouží naší pozornost. Ale máme tady problém. A sice, že smlouva v článku 25 zakazuje harmonizaci. A někdy eh, je tady problém po tom, že komise kvůli tomu nepředkládá právní předpisy v této oblasti. Paní komisařko, jakým způsobem bude možné tento zákaz harmonizace skloubit s tím, aby se zároveň tedy vytvářely nějaké právní předpisy třeba v rámci Junckerova plánu. V Junckerově plánu je cestovní ruch docela opomenut. Je třeba na to upozorňovat, protože mm, Španělsko, kdyby nemělo turisty, bylo by chudší, ale to platí i pro další země, které vstoupily do EU, které také e, mohou zde vytvářet pracovní místa, mohou vytvářet nové vztahy, které tam dříve e, nebyly kvůli nedostatečné svobodě, takže je to skutečně důležitý ekonomický fenomén. Já tady nebudu opakovat spousta, spoustu těch věcí, které už zazněly, ale ptám se, jakým způsobem by bylo možné tedy překonat tento zákaz harmonizace, abychom skutečně mohli něco realizovat, protože možnosti tady jsou. E, a nakonec ta kooperační ekonomika. Paní komisařko, nikdo proti ní určitě nic nemá, ale tato ekonomika nemůže být e, zdrojem nekalé hospodářské soutěže. Tady je třeba vytvořit nějaké právní předpisy, protože Eh, prostě tady jsou eh, snahy eh, vlastně obcházet pravidla a překračovat vlastně normy, které my tady máme. Ano, kooperační ekonomika určitě může být novým strojem bohatství, ale je třeba i nějak právně upravit tak, aby byla skutečně kooperační, kolaborativní a aby se nejednalo jen o nekalou hospodářskou soutěž. Nemůže eh, prostě vstupovat do oblastí, kde lidé platí daně, pracují a potom narážejí na tyto neregulované jevy, které jim působí ztrátu, jsou výsledkem nekalé hospodářské soutěže a výsledkem nespravedlnosti. Takže vítáme tuto kolaborativní ekonomiku, ale je třeba ji nějak upravit. To se týká třeba najímání těch bytů, najímání eh, různých dopravních prostředků. Ano, to je určitě možné, ale je třeba to nějak regulovat. Navíc to nefunguje úplně koordinovaně. Někde je to odsouzeno, někde je to povoleno. Je třeba eh, říci, že tady je skutečně taková, takové právní vakuum a eh, opravdu se to to ovlivňuje cestovní ruch ve všech našich zemích, takže je třeba se tomu věnovat. A vítám také ten váš postoj, že chcete velice seriózně přistoupit k něčemu, co může být zdánlivě okrajové, ale přitom je to téma velice důležité. Je to celé odvětví, a pro mnoho zemí hlavní odvětví. Pro mnoho nově se rozvíjejících se zemí to je dnes jeden hlavních ze zdrojů vlastně i duchovního obohacení, kromě ekonomického. Tak to tomu je a proto podporujeme vaše rozhodnutí, pokud podpoří cestovní ruch. Děkuji. Danke sehr. Der nächste ist Marek Plura. Děkuji, nyní Malek Plura. Děkuji, pane předsedo, a já vítám také paní komisařku. Rád bych se stručně dotknul dvou otázek. Za prvé, situace eh, eh, osob nesvéprávných v oblasti cestovního ruchu. V současné době eh, pracujeme na zprávě o činnosti Evropské unii unie v oblasti eh, zavádění mezinárodní umluvy o eh, nesvéprávných osobách. I eh, o tomto tématu jsme se bavili včera tady a v nadcházející debaty jistě vzejde schopnost připravit poměrně konkrétní materiál ohledně toho, jaké kroky nesvéprávní Evropané mohli tedy eh, aktivně eh, se pohybovat a využívat nabídku cestovního ruchu. A máme tady povinnosti eh, tento, podle tohoto konkrétního dokumentu, čili umluva o těchto osobách. Tak ta turistika pro tyto osoby, to znamená širokou nabídku. Tyhle, těhle lidé často jedná se lidi postižené, pardon, eh, často eh, vystěž, vy, eh, využívají mimo sezónní nabídky a to je velmi důležité pro ekonomiku v turistice, pro pracovní místa i pro rozvoj tohoto velmi důležitého obětství evropského hospodářství. Potom ještě eh, další téma, eh, kterého bych se chtěl stručně dotknout, eh, se týká rozšíření nabídky cestovního ruchu v Evropě a jedná se o otázku tedy postindustriální cestovní ruch. To znamená cestovní ruch na zajímavých místech, která kdysi sloužila průmyslu. To je zajímavá věc, přitahuje to pozornost a také eh, turisty, kteří eh, rádi eh, vydávají za toto novou oblast cestovního ruchu. Myslím si, že Evropská komise by měla podporovat tuto oblast, protože ono to opravdu pomáhá té vnitřní turistice v Evropě. Čím dál tím více lidí chce poznat něco zajímavějšího, novějšího, než jenom pláže a hory, které už jsme všichni viděli. Určitě Eh, o tom budeme moci více pohovořit už 27. května, když eh, tady s panem Kostejem uspořádám eh, seminář o průmyslovém dědictví a o, o průmyslové turistice. Byl bych rád, kdyby jak paní komisařka, tak všichni vy ostatní jste přišli a rád bych vás pozval. Děkuji. Děkuji. A nyní Roza Estara Staraguta. Děkuji mnohokrát, děkuji paní komisařce za eh, tu prezentaci v oblasti cestovního ruchu, protože to je jedna z hlavních zdrojů bohatství, zvláště v mé zemi ve Španělsku. Já pocházím z Baleárských ostrovů, eh, které také eh, jsou důležitým turistickým místem. Je to pro ně jeden z hlavních zdrojů a podpořil zde cestu z krize. Já bych tady chtěla říct následující. V jakém eh, stavu je, když děláme na stav strategie cestovního ruchu, tak vlastně to Fórum pro rok 2016 je takový souhrn toho, co zatím vznikla a kdy tedy bude tato nová strategie prezentována. Tematika podpory cestovního ruchu spadá do pravomoci členských států, často je tato pravomoc ještě přenesena na regionální samozprávu jak v minulosti už se koordinovaly nějaké akce mezi členskými státy, plánuje něco, něco podobného do budoucna, tak aby Evropa i nadále byla hlavním turistickým cílem ve světě. Je pravda, že komise i komisařka říkají, že je obtížné zde harmonizovat, protože ta harmonizace není Eh, umožněna, například pokud jde o klasifikaci eh, turistických eh, kapacit, tak aby to bylo nějak homogenní nebo nějaké minimální normy v oblasti bezpečnosti, ale možná i bez harmonizace by bylo dobré vyměňovat si osvědčované postupy, tak abychom dospěli k nějakým kvalitativním normám, třeba v podobě té evropské značky Eh, jakosti. Já jsem z ostrovů a chtěla bych se tedy zeptat, jak je na tom strategie pro cestovní ruch v příbřežních, pobřežních a přímorských oblastech. Eh, vím, že je studie o výzvách eh, souvisejících s udržitelným ruchem a to se samozřejmě týká hodně i ostrovů. Jak byste nám k tomu mohla poskytnout informace? Většina ostrovů ve středozemním moři jsou ostrovy, které právě hodně žijí z cestovního ruchu. Eh, ten cestovní ruch vždycky a zvláště na ostrovech souvisejí s napojením, s dopravní dostupností té destinace. Souvisí to hodně i s energetikou. Energie musí být čistá a udržitelná, navíc ostrovy mají jenom omezený prostor. A souvisí to tedy hodně s tou udržitelností. Většina ostrovů ve středozemním moři mají e, cestovní ruch jenom sezónní a proto se snažíme o diverzifikaci, o různé typy cestovního ruchu, které třeba jenom nesouvisejí se sluníčkem a s pláží, ale aby skutečně se rozvíjela i cykloturistika, pracovní cesty a podobně. E, v té studii by se právě mělo mluvit o diverzifikaci a o inovacích v cestovním ruchu. Inovace je skutečně zásadní pro konkurenceschopnost. Téměř všechny destinace se snaží zavádět nové novátorské postupy. V jaké tedy jsme fázi, pokud jde o inovaci? A poslední téma to je téma přístupnosti. Cestovní ruch musí být přístupný. Uh, mluvím nejen jménem eh, starších lidí, ale také jménem lidí s postižením, protože je to 80 milionů osob v Evropě. A když se podíváte na internet, chcete si koupit nějaký balíček, nějakou cestu, tak ten postižený člověk potřebuje vždycky vědět, zda tam eh, to pro něj bude dostupné. A ty symboly dostupnosti pro postižené jsou v každé členské zemi, ale ne vždycky se vlastně respektují možnosti té destinace. Ten člověk pak má pocit, že tam na něj jsou připraveni, ale nebude to pro něj dostupné. Nejedná se jenom o hotely a turistická zařízení, dělá se o celou nabídku třeba eh, sportů, trávení volného času a podobně. Takže by mě zajímalo, jak se řeší ta otázka dostupnosti je to jedno z témat, které se hodně řeší v celém světě. A nakonec ještě eh, ten, to Evropské fórum pro cestovní ruch, které se bude konat v roce 2016, jaká od něj máte očekávání? Děkuji. Danke sehr und jetzt nochmal Istanui. Děkuji a teď ještě jednou Istanui. In összesen másfél mondatban szeretném le... Já bych eh, velice eh, stručně uzavřel eh, toto kolečko příspěvku od poslanců. Paní komisařko, vy jste zde jasně slyšela, že na stole je hodně nabídek, spousta myšlenek, spousta názorů a také jste slyšela, že je tady velká podpora cestovnímu ruchu. Tady jsme v tomto ohledu jednotní v tomto výboru Evropského parlamentu kolegyně Koraca a Dare Koraca a další eh, si píší a myslím, že eh, paní ředitelé se také budou pamatovat eh, to, co jsme říkali o rozpočtových příspěvcích a dalších věcech. Paní komisařko, já beru na vědomí, že jste naší velkou podporou zatím a doufám, že tomu bude taky do budoucna. Děkuji. Děkuji, máme tady, eh, slyšeli jsme hodně příspěvků, padlo tady hodně otázek. Eh, teď jsme, se velice těšíme na vaše odpovědi. Ehm, máme hodně otázek, tady hodně otázek na úvod řeknu, že eh, to, co nestihnu, tak vám dám odpovědi písemně. Důležitá věc, chci říci, že nejsem rozhodně pesimistkou, co se týče cestovního ruku v Evropě. Jsem velkou optimistkou, o tom jsem přesvědčena. Um, toto je ze strany komise chvíle něco udělat, i když máme poměrně e, úzký prostor právních nástrojů na evropské úrovni, protože, jak bylo řečeno, uh, Um, toto je spíše národní lokální odpovědnost, ale svět se mění a vaše připomínky, vaše intervence ukazují, eh, že především z mého hlediska není žádné rozdělení mezi námi. Já tedy oznamuji teď, že musíme začít pracovat na úrovni Evropské komise. To je moje odpovědnost, jak byste jste řekli. Hmm dokumentu komise se o turismu nemluví, ale to neznamená, že neexistuje. Samozřejmě existuje. Nyní máme e, spoustu problémů s, mm, s tím, jak eh, věci definovat v našich dokumentech. Z mého hlediska to se pokusím také přesvědčit ostatní členy kolegia, že musíme začít novou iniciativu. Nevím, jak tomu říci. Já nechci, aby to byla zase strategie. Strategii máme z roku 2010. Je to poměrně široký, významný dokument. Z mého hlediska do konce tohoto mandátu bych chtěla mít několik konkrétních výsledků. Tím myslím určité e, doporučení, nenutně nařízení. Já nejsem mm, fanouškem nové, e, nových nařízení regulací na evropské úrovni ale možná sdílení nejlepší praxe. Ano, um, vám všem, kteří jste se ptali na um, manuál o financování, o tom tady padlo hodně otázek a je třeba jasně říci, že Junckerův plán je, uh, se týká také turistického sektoru. Je to hodně peněz a cestovní ruch samozřejmě není zvláštní finanční linka, ale je to k dispozici. My organizujeme konferenci na vysoké úrovni 5. dubna, protože my potřebujeme toto vyjasnit. Všechno, co jste říkali, není eh, jasné pro firmy v cestovním ruchu, jak kam se tedy obrátit peníze, jak e, vyplnit žádosti a podobně, protože, jak jsem řekla, je málo zdrojů financování e, strukturálních fondů. Já osobně jsem tedy byla svědkem e, řady případů financování turistických projektů. Máme Kosmo, máme Junkrův plán, to řídí DG Growth, takže Možná bychom mohli mm, najít zvláštní linku pro firmy v cestovním ruchu, ale potřebujeme především informace na jednom místě. E, nějaký manuál, kde teda e, se dostat k financování projektu v cestovním ruchu. Padly tady otázky na. Samozřejmě budete tedy konsultováni Eh, toto je velice nová myšlenka tomto akčním plánu, této nové iniciativy pro mm, cestovní ruch. Máme dobrý základ pro to, což bude zdrojem inspirace pro nás. Turistický manifest z, eh, z daného oboru a zpráva paní Delmonte. Myslím si, že nevím, zda je to tedy vhodné pro vás, ale uh, Myslím, že můžeme si dát 18 měsíců na dokončení těch prací. V příštích týdnech bude k dispozici koncepční dokument, abychom mohli začít konzultace. Každopádně toto téma, téma, téma jako znalosti, dovednosti bude jedno z nejdůležitějších. Já jsem se v posledních eh, dnech účastnila řady konferencí v různých sektorech energeticky náročný průmysl, dedikalizace, znalosti, dovednosti. Znalosti a dovednosti to je každopádně věc, kterou tam lze replikovat. Takže znalosti a do, spolupráce s univerzitami a dalšími vzdělávacími organizacemi bude vítáno i v této oblasti. Úzce spolupracujeme zde Gemare o e, pobřežních a dalších regionech a máme už e, zprávy, takže navazujeme na to, co máme. E, týká se to i přístupu pro postižené. Jsou tady, tady dobrý základ pro budoucí práci. E, je to zdrojem růstu mnoha evropských regionů. A my tento, e, tuto problematiku musíme řešit. Co se týče evropské značky kvality, tak tady byl návrh ze strany komise. Nebylo to přijato ale radou, takže my jsme doposud neplánovali žádnou novou iniciativu, ale asi bychom měli znovu tedy začít. Mož- a vaší role, va- i vaší roli je také přesvědčit vaše členské státy a eh, rady, že pokud chtějí takovou evropskou značku kvality, kvality tak všechna tato témata, která jsem zmínila, by mohly být součástí naší spolupráce v příštích měsících, ekonomika sdílení. Asi víte, že toto je jeden z hlavních bodů. Máme eh, řad, několik opatření ve strategii jednotný, pro jednotný trh. Jedno z nich je sharing, nebo ekonomika sdílení, nebo kolaborativní ekonomika, což je asi nejviditelnější v pohostinství, ale narůstá to. Mé nejhlubší přesvědčení je, že já nechci nové regulace, ale musíme sjednotit přístup ve všech členských zemích. Nemůžeme bojovat proti něčemu, co roste. Já jsem viděla dobrou zprávu Združení v oblasti podnikatelů prostě cestovního ruchu. Já jsem se účastnila v létě jejich schůze a tam byla dobrá zpráva ne, o tom, že tomu nemůžeme se vyhnout, musíme to Eh, akceptovat, musíme hledat nové příležitosti, nové business modely, protože se toho nezbavíme, bude to narůstat. Mladí nebo starší to budou využívat, mm, vytvářet nové business modely, jak jsem řekl la, eh, ve své, na úvod. Na začátku června, to je tedy závazek podle strategie pro jednotný trh, budeme prezentovat podrobně doporučení, pokyny, jak využívat stávající legislativy, protože tři věci musí být jasné, o těch, těch, těmi se musíme být jistí. Jednak ty e, firmy musí platit daně. Dále bezpečnost spotřebitele. Dále e, pracovní právo. Pokud tyto tři věci budou platit a budeme mít jasná doporučení, i podle stávající legislativy, tak by to mohlo fungovat, protože nemůžeme žít tak, že půlka členských zemí mm, akceptuje, přijímá kolaborativní ekonomiku eh, a jiná je to prostě zakazuje. To je věc, která by neměla existovat ve společenství, jako je to naše. Toto je závizek ze strategie pro jednotný trh a mm, Členské státy to dostanou koncem jara. Co se týče vlivu migrační krize, tak to je samozřejmě poměrně čerstvá věc, ale mé služby e, to pečlivě monitorují okamžité dopady, ale samozřejmě vám můžeme poskytnout nějaké výsledky těchto analýz, jak to ovlivnilo turistický sektor. Především na závěr chci říci, ehm, k těm tady ty, k těm cyklistům, proč se obracíte na mě? Já se neptám, neobracím. Já vím, že z vlastní zkušenosti, že potřebujete podporu regionu a měst. Protože spousta prostředků jde na cyklostezky, ve východním Polsku. Skutečně jsou vynikající příklady budování tisíců kilometrů cyklostezek. A prostředky jsou, ale potřebujete podporu jejich. Evropská komise nebuduje cyklostezky, ale mohlo by to být téma, které by mohlo být součástí naší analýzy a našeho akčního plánu, ale pokud mohu, jak jsem řekla, že dáme koncepční dokument, který bude poměrně krátký. A samozřejmě zase budeme konzultovat um, partnery v průmyslu, združení, eh, členy Evropského parlamentu, mm, vlád, regionů. Pokud se chcete zamyslet nad tímto budoucím dokumentem jako já, tak se pokusme o no něco ne tak širokého, ale něco, co skutečně eh, bude možné splnit. To nám mm, dá něco v té krátké době čtyř let. Eh, eh, myslím, že to stačí na, na uzavření toho, pro, dokončení toho procesu a mm, pokusit se splnit nebo mm, nebo naplnit ty myšlenky v tomto dokumentu. Jedno z témat, kterých jsem se zamýšlela, bylo toto napojení mezi kreativním průmyslem, módou, řemesly a turistickým ruchem. Může se objevit ale mnoho nového. A pak budeme se moci podělit o velice konkrétní dokument s členskými státy, protože finance samozřejmě ty informace jsou asi nedostatečné, ale pokud Eh, tolik z vás říká, že nejsou dobré informace, že eh, firmy v eh, cestovním roku nemohou se dostat k financováním, tak to asi není dobrá situace. My vypracujeme manuál, protože finance jsou k dispozici, je tam hodně peněz. Ale nejsou tak viditelné. Není tam napsáno, že to je jenom na cestovní ruch, ale je cestovní ruch je tam, protože malé střední podniky mohou využívat těchto prostředků. Je to jenom eh, způsob, jak je, jenom o to je informovat o tom, kde se k ním dostanou. Takže já vám mm, poskytnu podrobné informace, odpovědi na vaše otázky, ale není mezi námi rozpor. My... Já chci dělat něco tedy ze strany Evropské komise, těmi poměrně měkkými nástroji, které máme. Děkuji. Ano, paní komisařko Věnikovská, děkuji. Já vám děkuji eh, za eh, vaše úvodní slovo i za eh, odpovědi. My jsme odpověď pro dopravu, my jsme výbor pro dopravu a cestovní ruch ale eh, v komisi eh, máme komisařku pro eh, cestovní ruch a komisařku pro dopravu, takže doufáme, že nebude zase trvat tři roky, než nás navštívíte. Ještě jednou mnohokrát děkuji a uvidíme se brzy.